On va commencer les travaux. On dit toujours que les absents ont toujours tort, les retardataires aussi. Euh, donc, euh, nous sommes au point 10. Donc, nous sommes au point 10, výměna názoru s John Carling, což s John Carlingovou obránkyní práv obyvatelstva a odbornicí na cíle udržitelného rozvoje. Eh, je minimálně tři obhájci lidských práv byli zavražděni a mm, v oblastech ehm, těžby, eh, dřevařství a těžebního průmyslu v Amazonii. Autochtonní obyvatele jsou jádrem eh, agendy udržitelného rozvoje do roku 2030. 80 biodiverzity je na jejich území. Výbor již zpracoval zprávu o porušování práv domorodého obyvatelstva, který byl přijat v, během plenárky v červenci 2018. Je mi tedy radostí, že tady mohu přijmout John Carling, která je eh, aktivistkou z Filipín, a obhajuje práva domorodých obyvatel na lokální úrovni i mezinárodní úrovni. On má veškerou moji eh, podporu prospěch eh, občanů Filipín, kteří, eh, tedy což jsou ty nejzranitelnější obyvatele. My jako Evropané máme, nebo Eh, velice podporujeme obyvatele Filipín. Dám jí slovo na 15 minut. Máme překlad do Němčiny? dobrý den přeji všem. Velmi si vážím tohoto fóra, na kterém můžeme diskutovat o právech domorodého obyvatelstva zde v Evropském parlamentu a e, Děkuji vám také za to, že nás eh, podporujete i přes eh, eh, v případě toho tajfunu, který u nás byl a který na, u nás nechal velkou zkásu. A dovolte, abych teď pohovořila o domorodých národech obecně, o jejich problémech i o těch problémech, kterým teď čelí. A pak můžeme mít interaktivnější diskusy o tom, co se dá dělat při řešení problémů domorodého obyvatelstva, pokud jde o uznání a ochranu našich práv, eh, včetně eh, cílů udržitelného rozvoje. Eh, všichni víte, že domorodé národy tvoří 5 populace světové to vychází z do, dosažených dostupných dat. 15 z nich jsou ti nejchudší z chudých. A také máme nejvyšší úroveň negramotnosti v rámci globální populace a 80 jak už bylo zmíněno, biodiverzity eh, ve světě leží na domorodých územích. Eh, toto území tvoří 60 eh, pevniny, ale je uznáno pouze 10 Dochází k zabírání půdy a to je velký problém pro původní obyvatelstvo, protože se to týká bezpečnosti eh, naší půdy. A co to jsou domorodí obyvatelé nebo původní obyvatelé ve vztahu k minoritám? Musíme to chápat tak, že eh, nebo musíme se na to podívat z historického hlediska, abychom lépe pochopili, odkud pocházíme. Když se podíváme na historii světa, pokud jde o kolonizaci a vytváření států, před tímto procesem už bylo několik komunit, které měly svůj vlastní systém, svou vlastní kulturu, svou vlastní identitu. A když kolonizace a národy rostly a budovaly se, tyto skupiny se rozhodli zachovat svou kultury, své eh, hodnoty, své instituce eh, a pevné vztahy k půdě a k území. Takže toto tedy ten, eh, tvoří tento rozdíl vlastně definuje domorodé obyvatelstvo v té definici můžeme zmínit kulturní dědictví, vazba na půdu a vazba na původní území, na kterém se vytvořily nové státy. Když se podíváme na to, jak například OSN eh, popisuje domorodé obyvatelstvo, Jedni z těch dvou definic je silné pouto s půdou, další sebeurčení jako domorodci, jako domorodý národ a nikoliv jako jednotlivci. Já se totiž eh, sebeurčuji tím, kam přísluším. Takže je zde rys kolektivity a to chci zdůraznit, protože to je rozdíl, který máme když se srovnáváme s menšinami. Menšinami jsou spíš z hlediska kulturních praktik nebo náboženství, ale nemají eh, ta kolektivní zvyková práva a systémy a vztahy a eh, vzájemné propojení eh, s půdou a přírodními zdroji tam také není. Takže toto je rozdíl. Ale při formaci. Já sama jsem z Asie a už 8 let působím a cestuji po Asii. Domorodci eh, eh, ve svých dvou třetinách se nazývají různě. Eh, říkají se Janitati, Fasi v Indii, Eh, nazývají se různými způsoby a to je, to přišlo tím procesem, ale pořád se všichni eh, identifikují jako domorodé obyvatelstvo. Stát je může nazývat etnická minorita eh, nebo jinak, ale oni pořád mají svůj způsob života, své domorodé instituce, své zvyky a zvláštní práva konkrétní práva, která eh, už jim byla přiznána v deklaraci OSN o eh, eh, právech domorodého obyvatelstva ze září 2007. A právě proto se domorodé obyvatelstvo účastní systému OSN, protože OSN uznává e, tento rozdíl, uznává jejich sebeurčení, právo na půdu, právo na kulturní integritu a právo na e, předchozí souhlas. My chceme totiž přežít jako domorodé obyvatelstvo, jako původní obyvatelstvo. A potřebujeme tedy být odlišeni od zbytku, právě jako původní obyvatelstvo. A e, ta Eh, deklarace OSN eh, byla upravena, eh, objevila se tam další práva. Domorodého obyvatelstva máme expertní práva, máme Radu pro lidská práva, máme stálé fórum pro záležitosti domorodého obyvatelstva. Máme zastoupení v ekosoku, eh, jsou práva eh, původního obyvatelstva a eh, všechny tyto organizace nebo tato fóra se zaměřují na práva původního obyvatelstva na, celko, na celém světě. Taková je realita. Ale fakt je, že jdeme vlastně krok po kroku zpět, protože eh, přes ty všechny deklarace nás státy čím dál tím více utlačují. Eh, autoritářských vlád je čím dál tím víc. My na Filipínách máme eh, silné zákony týkající se domorodého obyvatelstva. Máme konkrétní zákon, který chrání naše práva. Ale fakt je, že například naše půda byla nabídnuta Číně, která tam dělá dělá obchod, která tam eh, zakládá firmy. A eh, když se podíváme eh, z hledisk, na, na, na vývoj z hlediska udržitelného rozvoje, tak i to zabírání půdy se děje pod eh, hlavičkou eh, udržitelného rozvoje a ochrany eh, životního prostředí. Takže eh, my máme na jedné straně eh, ekonomický růst a přístup eh, obchodní a na druhé straně máme práva týkající se ochrany a zachování. Práva původního obyvatelstva jsou součástí všech pracovních skupin. My fungujeme v rámci zachování biodiverzity. Chceme ale teď ve jménu klimatické změny budeme pře, vlastně přehlasováni a na toto se zapomene. A toto je čím dál tím výraznější v Africe a teď i v Asii. A my to tedy musíme sledovat. Dále eh, pokračující neuznávání práv domorodého obyvatelstva. Právně eh, to vede k naší kriminalizaci. Jsou zákony, které zakazují abychom eh, dělali, eh, no, eh, prováděli své, své původní, řekněme, profese nebo aktivity, například lov zvěře nebo vybírání medu divokým včelám a stovky lovců a domorodého obyvatelstva jsou z těchto důvodů ve vězení. Kromě toho nás obvinují z ekoterorismu. A v našem a v tom ve jménu tohoto ekoterorismu se objevuje čím dál tím e, víc obžalob. A e, když náš kriminalizují, e, co to znamená? My závisíme na půdě a oni nám eh, nás obžal, obvinují z eh, ze zbránění rozvoji. Ve Větnamu například eh, byla, padla taková obvinění kvůli bránění oprávněným zájmům, protože lidé protestovali proto proti tomu, že jim zavírají půdu. Eh, a oni nemohou žít. Jejich životy jsou v ohrožení. Jej, ta rizika pro ně jsou obrovská a způsobuje to konflikty. Nic se vlastně v tomto smyslu neděje. A samozřejmě pak je zde otázka přístupu ke spravedlnosti. Když jsou podle eh, práva lidé kriminalizováni, eh, tak hm, co to, to je? Tvrdí se, že existuje právní stát, že existuje vláda práva, ale ta se uplatňuje proti právům domorodého obyvatelstva ve prospěch eh, firem a jejich smluv. Oni právně mají právo eh, operovat nebo působit, ale oni působí na půdě domorodého obyvatelstva a to eh, to právo nikdo neuznává. Je třeba si to uvědomit, protože to nemůže být eh, vláda zákona, když se toto děje, když se nezachovávají eh, standardy eh, OSN, protože zde jsou jenom zájmy těch, kteří chtějí tam něco vyvíjet a nezachovávají se práva a nerespektují se práva těch, kteří eh, tam žili, eh, domorodého obyvatelstva. Tak toto je obvyklý scénář kriminalizace původního obyvatelstva, který se používá čím dál tím víc. A jsou zákony eh, o národní bezpečnosti, které se právě používají k tomu, aby Eh, bylo možné obvinovat z terorismu čím dál tím víc původního, původních obyvatel. A z toho vyplývají eh, jednak ty, ta zabití nebo vraždy, o které to zde zaznělo, ale také eh, uvěznění. A já se chci zmínit i o tématu žen protože celkově v Asii, v Latinské Americe i v Severní Americe se obchoduje čím dál tím více s domorodými ženami. I v USA a v Kanadě tam e, vlastně se e, je nezvěstných více než 10 tisíc domorodých žen. A v Asii e, tento obchod v Myanmaru i ve Větnamu, v Tajsku pokračuje Toto jsou ženy, které se používají pro domácí práce v e, Číně. A e, to je jenom to, co jsme zjistili. A co je ještě horší, e, domorodí obyvatelé nemají občanství. Co to znamená? nejsou registrováni. Když nemají občanství, neexistují vlastně, nemají přístup ke vzdělávání, ke zdravotnictví a jsou nejzranitelnější eh, vůči zneužívání a porušování jejich práv, protože eh, nejsou eh, žádné syndikáty, které by jim pomohly v Kamerunu nebo v Burundi například nad více než polovina domorodého obyvatelstva není eh, právně uznána, nemají občanství. A to je velký problém i z hlediska nerovnosti. A co můžeme dělat? Mám ještě čas? Ano. My si, velmi ceníme práce Evropského parlamentu, pokud jde o domorodé obyvatelstvo. Eh, vydalo se několik usnesení a my bychom chtěli eh, eh, vyjádřit naše díky, pokud jde o dvě usnesení Evropského parlamentu, co se týče práv domorodého obyvatelstva. Je to Eh, porušování práv domorodých obyvatelstev, to je z minulého roku, a potom další usnesení, které se týká transparentního a odpovědného zpravování přírodních zdrojů v rozvojových zemích. To je eh, velmi důležité a také v kontextu ztráty biodiverzity, kterou nyní zažíváme. To je také velmi důležité, také pokud jde o cíle udržitelného rozvoje. Nyní je čtvrtý rok eh, cílů udržitelného rozvoje a OSN už prohlásila, že vlastně nikdo toto neplní, žádná země. A pokud je o Asii, eh, tak eh, tam zaostáváme velmi třeba otázka životního prostředí, zhoršuje se otázka biodiverzity, zhoršuje se životní prostředí a šestnáctý cíl, který se týká míru a silných institucí a lidských práv, tak to také je čelí útoku, stále více se porušují základní práva a svobody, větší kriminalizace, více konfliktů a nadále Eh, pokračují do posud. A pokud jde o domorodé obyvatelstvo, tady se jedná o nedostatečný přístup ke spravedlnosti. To bylo ústředním bodem eh, všech eh, doporučení OSN pro domorodé obyvatelstvo. Je to ten bod číslo 16, nedostatek spravedlnosti, nedostatek předchozího souhlasu, porušování lidských práv domorodých obyvatelstev, pokud je o půdu a přírodní zdroje. Eh, jedná se o doporučení, která se musí implementovat. Eh, jedná se o odstranění rasové diskriminace. Kdyby jenom toto se splnilo, tak bychom pokročili v plnění cílů udržitelného rozvoje. Pokud plně nezaintegrujeme lidská práva do SDG, či do našeho diskursu o rozvoje, tak nikdy nedosáhneme udržitelného rozvoje. Nebudeme nikdy schopni eh, splnit ten příslip, že nikdo nezůstane eh, pozadu. A také otázka participace. Eh, pokud občané se nezúčastní procesu rozvoje, tak jak se můžou zohlednit práva těch kterých se to týká. A, a jedná se o to, aby ten přístup byl ze zola nahoru, ne naopak, pokud je o plnění SDG. A v případě domorodého obyvatelstva, e, tam mm, vlastně ani neexistují údaje, my nejsme vidět, my jsme nadále neviditelní e, přes naši velkou přítomnost v zemích a přes náš příspěvek do udržitelného rozvoje. My jsme ti, kteří udržitelně spravují přírodní zdroje. Náš životní styl má velmi malou uhlíkovou stopu. My přispíváme k tomuto řešení, ale toto se nezahledňuje. Ani naše práva nejsou brána v potaz. Pokud je o globální agendu v udržitelném rozvoji a pokud je o klimatickou změnu, což zahrnuje ochranu biodiverzity, tak eh, my ještě eh, nejsme plně zahrnuti a naše účast je omezená, pokud jde o vliv, eh, pokud jde o transformační změnu, kterou všichni potřebujeme, tak abychom dosáhli udržitelného rozvoje a abychom řešili klimatickou změnu. Tady, tady skončím své vystoupení. Děkuji. Děkuji. Máte slovo, Izabel, prosím. Já bych vám chtěla poděkovat, děkuji vám za vaše vystoupení. Eh, bylo to velmi klidně proneseno. Řešíte velmi složité věci, čelíte problémům a my eh, dobře se nám to vaše vystoupení sledovalo. To, co jste řekla, bylo velmi jasné. Já bych se chtěla zeptat, co od nás očekáváte? velmi jasně. Evropský parlament, co pro vás může Evropský parlament udělat? Děkuji vám. Za SAD Isabel. Děkuji. Pět světové populace je, odpovědné, je odpovědná za 80 biodiverzity a to je velmi důležitý údaj a ukazuje, jak eh, důležité je domorodé obyvatelstvo eh, v ochraně cílů udržitelného rozvoje a také ochrana životního prostředí obecně a ochrana biodiverzity jak řekl David Gurani, který je původním obyvatelem Brazílie. On řekl, že je hodně území pro malý počet indiánů, ale těch indiánů je vlastně málo, protože je potřeba chránit eh, velký část, velkou část půdy. Ale kromě toho vidíme, že se útočí na domorodé obyvatelstvo a tito lidé musí být násilně uh, vystěhováni, jsou pronásledováni a jsou dokonce vražděni. Paní Karling hovořila o různých nástrojích, které existují v právním světovém systému, především prohlášení o ochraně domorodého obyvatelstva, je to prohlášení OSN. A já se ptám, vzhledem k tomu, že existují různé nástroje, tak pokud jde o mezinárodní právo, co selhává? Protože nemůžeme chránit původní obyvatelstvo. Nevím, v čem je problém, jestli přístup k justici či plnění těchto nástrojů, nebo zdali se jedná o to, že musíme prosadit eh, opatření, která budou aktivní a jasná, pokud jde o přímé uplatňování těchto práv. Nevíme, co tedy nefunguje. Proč to nefunguje? Protože čísla vražd případy pro následování eh, osob, které patří do domorodého obyvatelstva, tak ta čísla jsou stále vyšší, takže něco tady nefunguje, eh, pokud jde o právní instituce. Nebudu hovořit o konkrétních zemích, ale v mezinárodním kontextu, to je o čem právě nyní hovoříme. Něco tady nefunguje a bylo by dobré, abychom zjistili, v čem tkví problém. Paní Karling hovoří o právních nástrojích a také o mechanismech v rámci OSN. Máme tedy vše k dispozici a přes toto všechno nejsme eh, schopni tuto otázku eh, řešit a nedokážeme ji zvrátit. Myslím si, že by se bychom se na to měli zaměřit. Děkuji paní Karling za tento velice, velice zajímavý příspěvek. Když mluvíme o um, domorodých obyvatelích, tak je to obvykle myslíme mimo Evropu. Ale samozřejmě máme mnoho eh, domorodců i v Evropě a já jsem měla tu čest cestovat severním Norskem a Ruskem a sejít se, se sami. A pokud tedy je e, nějaký příklad, i když to samozřejmě není dokonalé, tak sami si po dlouhém boji e, minimálně v Norsku na parlamentní úrovni, což samozřejmě není v EU, ale myslím, že podobné Eh, uspořádání je i v dalších severních zemích s USAMI. Můžete nám eh, jmenovat nějaké případy, kde došlo k pokroku, jak je možné, jak to vypadá v jiných zemích? Funguje to na národní úrovni? Jaké by mohly být vztahy s národními vládami? Jak si myslíte, že by bylo možné dosáhnout rovnováhy mezi zachováním tradičního způsobu života a také umožnění těm domorodcům žít nebo vlastně dostat se z bídy, ve které se součas, v současnosti nachází. Martina? Také já děkuji srdečně za váš příspěvek. Bylo tam mnoho, doloženo mnoho příkladů, eh, že, což mě přesvědčilo, že my s naším životním stylem, který okrádá, vlastně využívá zdroje, tak vlastně škodíme těm domorodcům, eh, kteří žijí udržitelným způsobem. Hlavní problém je, že všechny prohlášení OSN, EU, rezoluce eh, k těmto, o těchto obyvatelích budou účinné jenom pokud budou právně závazné v národní legislativě. A na tom to myslím vázne. Eh, proto jsou, nejsou respektována práva domorodců proto zde zdroji, eh, na kterých žijí, nebo ze kterých žijí eh, domorodci, například eh, mluva OSN 1960 je převzata jenom mála vyspělými státy. EU a členské státy často mm, apelují na eh, ochranu domorodců a poukazují prstem na jiné, ale právo na sebeurčení a ochrana před um, vykořišťováním, tak tam i členské státy selhávají. My pracujeme na tom, a musí to být ale rychlejší, udržitelnější, aby ty globální dodavatelské eh, řetězce, které prostě Eh, nerespektují lidská práva, tak aby je museli dodržovat a aby se to dalo prokázat. Podle vašeho názoru, co, jaká je nejdůležitější iniciativa, která teď probíhá, která by mohla zlepšit situaci domorodých obyvatel? Eh, někdo další si chce vzít slovo? Já bych měla otázku, zda teď jsou eh, ve světě situace, kdy je dobrá praxe v oblasti soužití autochtonní populace a většinové populace, jak se říká. Při využívání zdrojů, půdy, jsou tedy případy, která by, které by nám mohly sloužit do budoucna práci v Evropském parlamentu. Děkuji. Děkuji za ty otázky a ale také děkuji za komentáře. Pokusím se reagovat. Myslím, že to je, to spolu souvisí ale e, já e, se chci podívat na to, kde dochází porušováním, co je potřeba udělat, jak může přispět Evropský parlament. Důvod, proč stále dochází k případům porušováním, je proto, že státy většinou nemají politickou vůli chránit e, práva domorodců. Především, co se, protože tady mají velké ekonomické zájmy. Když se podíváte na eh, jaké, eh, to, jaké zdroje zbývají ehm, ve světě, tak jsou většinou na území domorodců. Proto je potřeba silná politická vůle chránit eh, tyto zdroje. I tam, kde mm, již jsou zákony, tak se to stále porušuje. Oni jsou partnery v mnoha zemích. Ehm, co se týče ničení zdrojů, vlastně zabírání půdy, ničení biodiverzity z důvodu zisku, že my musíme regulovat privátní sektor. Um, protože je třeba respektovat práva, zajistit ochranu životního prostředí. Bez udržitelnosti eh, je otázka, zda planeta přežije v příštích letech pokud nebudeme mít jasná opatření eh, na udržitelnost. Takže potřebujeme mechanismy nejenom na národní úrovni, ale také na globální, kde eh, najdeme tedy efektivní mechanismy odpovědnosti států a i biznesu. Bez odpovědnosti jim projde všechno i to zabíjení, ke kterému dochází, ničení biodiverzity, eh, vyhánění lidí, domorodců. Proto se zhoršuje nerovnost. Jak můžeme mluvit o udržitelnosti, když roste nerovnost? když některé části společnosti ehm, to využívají především u těch mm, domorodců. A proto potřebujeme větší přístup ke spravedlnosti, odpovědnost. Bez tohoto mechanismu bude trvat, budou trvat případy porušování. Musíme jednat ehm, z hlediska autoritářského řízení, posilování demokratického prostoru, um, porušování um, lidských práv životního prostředí. Pokud nebudeme tyto lidi podporovat, pokud se za ně nepostavíme, tak to neudělá nikdo. Pak ta kultura beztrestnosti bude pokračovat dál. EU má rezoluce mm, na ochranu mm, těch pracovníků na kteří pracují na půdě, na ochranu půdy. A my musíme zajistit, aby toto fungovalo, ta rezoluce. Musíme upozorňovat na ty, co porušují. Um, oběti měli, aby oběti měli přístup ke spravedlnosti. Um, podporovat mechanismy podpory odbětí, Myslím, že jsou tady další věci, co, v tom směru, co můžeme dělat. Jsou různé nástroje, nebo Evropská unie má různé nástroje, komise, externí služba. A jeden z, jeden z těch příkladů je, jak může Evropský parlament monitorovat e, dopad obchodu EU na lidská práva. A to by se mělo týkat i firem. Protože pokud dochází k jasnému porušování, jako je v mé zemi, kde EU vyšetřování ukazuje, že, jsou, že dochází k řadě případů porušení úmluvy, kterou Filipíny podepsaly. A co se děje? Jaká, jaké kroky jsou přijímány? Eh, to je, myslím, kritická záležitost a musíme, aby EU bylo tedy aktivnější, tak to je doporučení, které již dostal Evropský parlament, totiž jmenovat zvláštního zpravodaje v Evropském parlamentu, který by monitoroval, jak se implementují závazky eh, ve smyslu práv domorodců. To je, myslím, kritický bod. Další eh, požadavek, který eh, také máme, tak je ehm, stálý dialog s domorodci, kde, abychom mohli diskutovat o tom, jaké pokroky byly dosaženo, jaké mezery. Ehm, tam eh, jsou eh, v mm, operacích EU na celém světě, které se dotýkají domorodců. Máme to například v případě IFAT, Mezinárodního fondu pro zemědělský rozvoj. Je tady, tady stále fórum domorodců, které se schází na nejvyšší úrovni každé dva roky. A to je, myslím, dobrá praxe na globální úrovni. My tedy jednáme přímo s eh, rozhodovacími eh, články, eh, co se týče jejich závazků, nejenom tedy vůči domorodců, což ovšem nesmí být odděleno od obchodních intervencí a rozvojové intervence. To nemůžeme izolovat. Um, takže jsou tady různé možnosti. jak může komise, externí služba pomoci respektovat evropské regoluce, které souvisejí tedy s SDG. Jak, je, jak se to konkrétně projevuje ve způsobu podpory domorodcům ze strany Komise Evropské služby? Podpora Evropské komise domorodcům Intelligence Navigator, což je iniciativa na podporu pokroku a e, vlastně znamená to práva domorodců v SDG, který se implementují v 11 zemí. Takže mm, bylo by zajímavé, aby si tuto iniciativu, o této iniciativě něco dozvěděl i Evropský parlament. Eh, na základě využívání jenom tohoto nástroje samotného, který se implementuje v 11 zemích, tak šest z nich mm, mají tedy právní uznání eh, práv domorodců, ale přitom se zhoršuje eh, situace v oblasti zabírání půdy, takže musíme se podívat, jaká je situace na místě a jak to řešit. Dále eh, otázka dobré praxe. Ehm, co se týče zákona, i přes to, co se děje v Chile, tak Chile je, má nyní nejpokrokovější energetickou politiku, co se týče domorodců. Um, to včetně implementace obnovitelných energií. A důvodem toho je, že ten nikdy nekončící konflikt vlády ehm, vlastně jediným jeho řešením je jednat a společně, tedy zde a z, společně vypracovávat politiku s aktivní účastí demoputě. Takže konflikt v energetice ustoupil a je tady vůle domoputě spolupracovat s vládou i soukromým sektorem na implementaci této politiky, protože ta e, má mm, podporu lidských práv Takže to tedy je na politické úrovni a to je dobrý příklad toho, mm, proč vzhledem k efektivní eh, participaci domorodců na vývoji politiky, tak jejich práva nakonec byla plně zohledněna. Co se týče sami, ano, eh, sami mají svůj parlament eh, ve Finsku a Švédsku, tam spolupracují, mají také um, radu. Takže ten samý parlament je spíše tedy na kulturní, na, na, na tedy eh, vlastně kultury a vzdělávání, ne, ani tak kultury zdroj, kontroly zdrojů. Nicméně se o tom i tak dá jednat s příslušnými mm, státy. Ve Finsku tedy co se týče vývoje tradičního Mm, tradičního rybolovu, tak to bylo omezeno, pak otevřeno, pak e, docházelo k protestům sami, že to je proti jejich kolektivnímu právu na tradiční um, rybolov. Samý parlament má určitý mechanismus, určitý um, určité rozhraní pro dialog se státem, což neexistuje v tolika zemích. Prostě neexistuje žádný mechanismus, aby vůbec probíhal dialog. A to potřebujeme. To my potřebujeme na národní úrovni. Takové mechanismy, kdy státy a domorodci mohou otevřeně jednat. A mm, mohou tedy hovořit o respektování lidských práv, protože toto musí být v rámci lidských práv, musí to být participativní, inkluzivní demokracie. A tady Evropský parlament může podpořit státy, aby k efektivnímu dialogu s domorodci. Tady mohou i e, agentury OSN mohou podpořit e, tyto kroky. Nevím, zda jsem odpověděla na všechny otázky. Doufám, že ano. Já už jsem zmínila, eh, co tedy chybí mm, na deklaraci. To je otázka regulačního rámce a samozřejmě pod eh, zajištění demokratické participace na národní úrovni, protože bez toho nemůžeme tedy mm, donutit vla, no, do, mm, povolat vlády k eh, zodpovědnosti eh, v jejich závazcích eh, v lidských práv. Takže doufám, že jsem odpověděla. Děkuji vám za odpověď. Děkuji a nyní dávám slovo Devko komisi. I'm actually here on behalf of... Já jsem, já zde zastupuji eh, kolegu z z, ze, služby pro vnější, eh, ze služby pro vnější činnost. Chtěla bych poděkovat eh, paní eh, řeč, za to, že představila tuto otázku. Eh, globální oteplování je takový problém, kterými se teď zabývá eh, spousta lidí ve svých každodenních životech a samozřejmě domorodé obyvatelstvo je postiženo vlastně téměř nejvíce. Pokud jde o to, co děláme, Evropská unie se zabývá zlepšováním ochrany práv domorodého obyvatelstva. Zaměřujeme se na plnění jejich jejich dodržování jejich práv, protože tím se i plní cíle udržitelného rozvoje. Eh, chtěla bych zmínit eh, usnesení rady, které se zabývá ochranou domorodého obyvatelstva a považuje, ho, považuje ji za jednu ze svých hlavních priorit. Je třeba globálně uznat, že eh, udržení biodiverzity a životní prostředí je zásadní pro eh, roz, eh, eh, přežití všech a vás samozřejmě taky. Máme silné organiz, o, mechanismy ochrany. Měli jsme 30 tisíc nouzových volání. Některé, některá přicházela od ochránců půdy a některá od Eh, ochránců eh, práv domorodého obyvatelstva, sekretariátu DOSIP eh, a se zabýváme právy domorodého obyvatelstva a se, náš sekretariát se rovněž tím zabývá. Problémem, kterým se zabýváme také, jsou lidská práva, občanská společnost, která eh, její práva se porušují v některých částech eh, země. My se tím zabýváme a zjistíme, co můžeme dělat pro to, abychom snížili rizika vyplývající z občinnosti firem. Máme eh, Dneska začalo 21. fórum nevládních organizací a máme tam tým, který se zabývá eh, budováním udržitelné budoucnosti a právě zde se zabýváme na dopady a koherenci eh, akcí. Zaměřujeme se na domorodé obyvatelstva, ženy a mládež a doufám, že vás tam uvidíme tež. Děkuji vám. Děkuji vám. Děkuji paní Karling za to, že jste přišla. Samozřejmě budeme s vámi a s domorodým obyvatelstvem eh, propojení mezi biodiverzitou a lidskými právy je věc, která, která je dále v našem podvýboru pro lidská práva budeme věnovat pozornost. Merci, on va passer au point 11. Eh, děkuji kolegové a přejdeme k bodu číslo 11. Tím je vyměna názorů s eh, Omarem Shakirem, ředitelem Human Rights Watch pro Izrael a Palestínu. Jak víte, pan Shakir byl před pár dny deportován z Izraele a výkonný ředitel Human Rights Watch řekl, že Izrael je první demokratickou zemí, která eh, deportovala jednoho ze eh, svých eh, ze členů Human Rights Watch. Pan Shakir se zabývá dodržováním lidských práv této části světa, kde je tato otázka velmi palčivá jsou tam restriktivní zákony, které situaci ještě zhoršují a zmenšuje se prostor vyhrazený pro občanskou společnost v Izraeli. A my jsme o tom diskutovali už nejenom v tomto výboru, ale v plénu Evropského parlamentu v předchozím volebním období. A abychom zachovali kontinuitu, rádi si vyslechneme názory eh, nejdéle trvající organizace, která se zabývá lidskými právy, tedy Human Rights Watch. Mike Pompeo před nedávno řekl, že izraelské osady eh, na palestinském teritoriu nutně neporušují mezinárodní právo a Human Rights Watch eh, uvedla, že bylo zničeno 300 70 eh, domů a 407 lidí bylo vyhnáno ze svých eh, domovů. Eh, my v Evropě teď si připomínáme 30. výročí úmluvy o právech dítěte a musíme v této souvislosti připomenout děti, které vyrostly v uprchlických táborech a Eh, děti z Gazy, které se narodily v roce 2009, eh, prožily tři války a eskalaci, eh, eskalaci vojenských operací a velmi často nechodí vůbec do školy, nemají přístup k péči. Ve srovnání s roce 2016 se situace Eh, eh, eh, tuto situaci věnu, sleduje i, sledoval jako ředitel Omar Shakir a tento konflikt, ve který je nízké intenzity, ale hrozí, že může přerůst v nový konflikt. Dávám mu slovo. Děkuji vám za úvod. Jmenuji se Omar Shakir, jsem Eh, Izraelsko, eh, jsem eh, ředitel Human Rights Watch pro Izrael a Palestínu a izraelská vláda mě deportovala, protože jsem se zastával palestinský věc, věci, palestinské věci a chtějí umlčet hnutí Human Rights Watch v, nejšir, v nejširším slova e, smyslu. V roce 2017 izraelská vláda zamítla Human Rights Watch působení jako největší organizaci v oblasti lidských práv a e, zakázala mu mít tam e, zaměstnance na celý úvazek a dali organizaci povolení a pracovní výzum, abych pracoval v Izraeli. A další den, když jsem tam přijel v dubnu 2017, začal právní akce proti Human Rights Watch na základě falešného obvinění z propagandy a e, tentokrát tedy oni změnili své argumenty. Poprvé v historii Izrael e, otevřel e, případ, nebo začal to sledovat ze spravodajského hlediska a tato na základě těch spravodajských informací v květnu 2018 eh, proti mě vznesli obvinění a eh, po eh, soudním procesu izraelská vláda na základě rozhodnutí nejvyššího soudu izraelská vláda mě deportovala ze z Izraele. A e, je to e, e, tedy případ, kdy veškerý personál musel odejít a je tam situace, nebo Izrael se přidal k zemím jako Venezuela a Egypt, kde Human Rights Watch nemá žádný personál. Human Rights Watch není jediná. Dochází eh, k, ke stálým útokům eh, na eh, organizaci Human Rights Watch, která operuje na mnoho organizací v oblasti lidských práv, které operují v Izraeli a v Palestině, včetně Eh, jsou útoky eh, na eh, zástupce meziparlamentní organizace. Obránci lidských práv jsou v centru útoku a Gailat, což je taková prominentní izraelská organizace lidských práv, byla obviněna v tom smyslu, že její velvyslanec je zrádce. Obránci eh, lidských práv Izraeli eh, opravdu eh, trpí nejvíc, jsou mm, obvinováni z, z kriminálních činů i zatýkáni. Amnesty International nesměla opustit okupovaný západní břeh z neupřesněných bezpečnostních důvodů terénní pracovník, jeden byl eh, zadržen. V uplynulých měsících eh, eh, palestinská vězeňská skupina Aldamír se vyjádřila v můj prospěch. Zároveň moje deportace je znamená nebezpečnou eskalaci. Fakt, že izraelský nejvyšší soud Eh, dal své razítko eh, zákonnosti na to, co dělá Netanyahu proti ochráncům, životního, eh, proti ochráncům lidských práv, ještě omezuje prostředí, ve kterém můžeme působit. A odůvodnění té deportace bylo, že jsem podporoval bojkot Izraele, ale Human Rights Watch nikdy nepodporovala bojkot Izraele. Eh, my eh, nebojkotujeme ani žádné firmy, které tam operují, ani žádné země. Ale co jsme dělali, bylo to, že jsme zdokumentovali zneužívání lidských a porušování lidských práv všech aktérů a vyzvali jsme je, aby dodržovali lidská práva na e, základě e, principů OSN. To je e, tedy to, co dělá Human Rights Watch, která působí ve více než stovce zemí na celém světě. My jsme přítomni v každé zemi, na Blízkém východě i ve severní Africe. A právě pro tuto práci, pro Human Rights Watch, jsem byl deportován. Do, byl jsem eh, obviněn z podpory BDS. Eh, v roce 2011 eh, Izrael schválil zákon, kterým je možné, podle kterého je možné odsoudit podporovatele DBS. A v roce 2017 eh, zil eh, přístup k těm, kteří podporovali e bojkot. A v roce 2019 dnes eh, deportuje představitele nevládní organizace, která pouze Eh, se eh, obecně vyjádřila. Eh, kam to bude pokračovat dál a kde jsme teď? Pokračuje bojkot Izraele, ale logika, kterou použil nejvyšší soud izraelský pro odůvodnění deportace, vychází z toho, že ochraňuje zákonnost osad a myslím si, že všechny země, které jsou zde přítomny v sále, eh, se shodnou na tom, že eh, eh, se hovoří o oprávněnosti Izraele. Pokud jde o tuto, oni použili toto jako základ pro deportaci. Mohou, představte si, že ob, ob, E, zamezí přístup e, členům Evropského parlamentu e, na základě rozhodnutí Evropského soudu, že podporují osídlení, může, lze stejnou logiku použít pro lidi, kteří hovoří o tom, že západní břeh je okupován a nikoliv že je to konfliktní eh, oblast. Eh, Human Rights Watch eh, hovoří ve prospěch to těch, které Izrael poškozuje. A stojí za to si uvědomit, že mnoho konstatování mezinárodní podpory bylo ve prospěch z Human Rights Watch 23 eh, izraelských občanských organizací eh, nás eh, podpořilo stejně tak jako palestinské organizace pro lidská práva, protože tento precedent je také ohrožuje. Izraelská vláda zkouší, jaké má limity je, Human Rights Watch je jedna z největších organizací pro lidská práva ve světě. Pokud nepřestane dělat svou práci, co, jaká bude za pár měsíců obhájci eh, izraelských a palestinských práv eh, přestanou Eh, mít možnost eh, působit a nebudou mít žádnou věrohodnost. Eh, my jsme se vyjádřili, to, co jsme řekli, bylo ignorováno a já jsem byl deportován. Jaké budou další kroky izraelské vlády? A já přicházím dnes, abych jednal na třech úrovních. Za prvé, vyzvat izraelskou vládu, aby zvrátila své rozhodnutí a dovolila mi vrátit se do země. Izrael není první země, která eh, deportovala výzkumníka Human Rights Watch. Eh, Izrael se tak přidružuje k zemím eh, jako Uzbekistan, Etiopie, DRS, které reportují eh, tyto pracovníky. Ale Human Rights Watch bude pokračovat a bude pokračovat pod mým vedením. Nedovolíme žádné vládě eh, na světě, aby měla mm, právo veto eh, na, naš, na, ohledně naší práce a lidí, kteří mm, pro nás pracují. Za druhé, naši partneři, jak v Izraeli, tak v Palestině, chtějí mít eh, mezinárodní eh, partnery. A eh, jednáme ve prospěch obětí, které si zaslouží pozornost organizací, která hlídají lidská práva. Naše působení bude lepší, eh, je lepší pro eh, Palestinu i Palestince, i pro Izraelce, i pro kohokoliv jiného, když působíme přímo v terénu. A eh, dalším cílem je ochránit prostor pro ty, kteří zůstali v Palestině a v Izraeli a pokračují ve své práci. Moje deportace eh, způsobila, eh, eh, byla, způsobila po, i určitý poprask, nebo snad byla takovým, chtěla nás rozprášit, ale zároveň nás dala dohromady. V Jeruzalémě jsem se setkal s palestinským kolegou. Teď by to byla chvíle, teď je chvíle, kdy palestinská a izraelská židovská komunita nikdy nebyla tak sjednocená, protože jsme si uvědomili, že e, je potřeba mezinárodní akce. A já jsem pozval palestinské kolegy, aby e, k vám promluvili. A doufám, že tam pojedete a e, budete s nimi hovořit a budete je financovat, protože úsilí je třeba projevit i tady v Evropě ve prospěch eh, tě, eh, lidských práv a podpory aktivismu a eh, organizací lidských práv. Podporovatelé Izraele v celém světě cynicky používají bojkot jako důvod pro to, aby Eh, znevěrohodňovali eh, naši práci. A vůbec, za třetí, a to je vůbec nejdůležitější, eh, dne, vás dnes žádám o to, abyste svůj přístup a svět, přístup světa zaměřili více na palestinskou věc. Pokud všechno naše kolektivní úsilí a zabrání, e, nezabrání Izraeli, aby pokračoval v tom, co dělá, jak chcete zastavit porušování práv, lidských práv. Útoky na obránce lidských práv je třeba nahlížet v kontextu 52-leté okupace definované systematickým porušováním lidských práv a institucionální diskriminací. A stojí za to si uvědomit, že tento krok byl eh, bezprecedentní, eh, pokud jde o Human Rights Watch na západním břehu. Ale fakt je, že Eh, Izrael eh, tu, eh, takto blokuje naši práci už po dekádu. A proč o tom hovořím? Hovořím o tom, protože musíme připomínat, že už více než dekádu je Gaza vězeň, vězením pod čirým nebem. Jsou to tisíce čtverečních kilometrů okupované země z těch milionů lidí, kteří tam žijí, eh, zvětšina neopustila to, ten, toto úzké pásmo. Naše úsilí v Gaze selhalo. Eh, selhalo úsilí nás všech. Eh, úsilí komunity za lidská práva. Teď hovoříme o Eh, osadách, které jsou nezákonné. Hovoříme o 65 eh, tisících eh, nezákonných osadníků. Izrael říká, že to je mírový proces, ale dámy a pánové, to není mírový proces. Slovo mírový proces se používá jenom proto, aby se zakrývala realita, kterou je stálá okupace a nerovná práva. 50-letý palestinec ze západního břehu nikdy neměl v životě lidská práva, nikdy neměl právo se svobodně vyjádřit, organizovat demonstrace, být v politické straně, nikdy nežil v jiném režimu než v režimu, který mu neumožňuje přístup k západkladním službám, k volnému eh, pohybu Eh, nemůže chodit do škol volně čistě jenom proto, že je palestinec. Stanovisko USA v uplynulých dvou a půl letech jasně říká, že míč je na straně Evropy. A eh, Evropský parlament nyní tedy by měl jednat. Vy máte historickou příležitost jednat. Eh, hist- historie Eh, se skládá ze, z momentů nebo z chvil, jako jsou tyto. Eh, můžeme mít eh, slogany, mohou, může být, je, mohou být jeden, dva, tři státy, které hovoří o, o mírovém procesu, ale podívejme se na realitu v terénu, v, v Gaze, v Palestíně, kde, na západním eh, břeh, eh, kde eh, lidé žijí v neustále okupaci bez základních práv. Okupace pokračuje už 52 let. A budou lidé, jak my, stále pokračovat v, o poukazování na toto. Dosud jsme to dělali a budeme tak pokračovat i dál. To, že mě Izrael deportoval a že se snaží vyhnat Human Rights Watch, eh, ukazuje na to, že Izrael chce mít pod nadevším eh, kontrolu. Eh, otázka není lepší Eh, nebo větší ochrana eh, eh, ochránců lidských práv, advokátů lidská práva, ale zaměření na konkrétní osady na palestinském území. A my doufáme, že vy se k nám přidáte, protože my svou práci neukončíme a historie se dívá. Děkuji a nyní dávám slovo poslancům. Izabel, prosím. pour votre... Euh, Děkuji za vaše, eh, vaš příspěvek, to skutečně byl eh, projev. Eh, já chci říci velice upřímně, možná nepříliš diplomaticky, že se nikdy nejsem, nezůstávám v klidu, když se mluví o Izraeli, protože nemůžu si Eh, zabránit k tomu, abych myslela na holokaust a antisemitismus, když slyším o tomto státě. A eh, eh, války, které v, mé, v době mé dětství vlastně byly, plnily televizi. Toto vůbec Eh, nic neubírá na tím, co se tam děje, eh, porušování lidských práv a tak dále. Já to říkám na úvod, eh, protože vy jste mluvil o mírovém procesu a já se chci zeptat, zda vidíte, jakou roli může sehrát mohou hrát palestinci. Já mám dojem, že je skutečně potřeba, aby dvě, obě strany, když jedna má větší sílu než druhá, tak aby obě dvě strany hrály nějakou roli, jinak se nedostaneme dál. Proto se chci zeptat, jakou roli e, může sehrát jaksi v řešení konfliktu. Chtěla bych se také zeptat, eh, na roli, kterou sehrává nedostatečná bezpečnost Izraeli v celé této situaci a zda bychom také mohli sehrát nějakou roli. V každém případě vám děkuji za vaše svědectví a za to, co jste nám tady prezentoval. Paní Izabel Santos. Děkuji. Myslím si, že se ukázalo velmi jasně, co se momentálně děje v Izraeli. A problém, kterému čelíme, existuje tady řada prohlášení a změna postoje ze strany americké vlády a americká vláda je stále vlastně podporuje stále agresivnější přístup Izraele. Já jsem přesvědčena, že k tomuto vyhoštění by bývalo eh, nedošlo. Eh, přesto, eh, kdyby tedy Spojené státy nechránily Izrael. To je věc, kterou musíme řešit. Náš důležitý partner na druhé straně Atlantiku po dobu mnoha let nyní jasně mění svou pozici ze strategického hlediska a to velmi podkopává stabilitu v mnoha regionech. A já přicházím s následující otázkou. Kdo bude nyní hájit lidská práva? Kdo střeží lidská práva? Kdo bdí nad ochranou lidskoprávních aktivistů na tomto tak velkém území? To je to, co se ptám. Human Rights Watch. A to, že tato organizace byla vyhnána, tak to Eh, znamená, že dochází k nedostatečné kontrole nad respektováním lidských práv. A hovoříme vlastně o organizaci, která je zcela nezávislá. Eh, je to organizace, ke které máme všichni plnou důvěru. Já pokud potřebuji aby se prověřila situace lidských práv, tak to dělám přes Human Rights, Watch. A teď, až bude nějaký problém v Palestině, tak už nemohu říct si, podívejte se na webovou stránku Human Rights Watch, protože už to nepůjde. Já myslím, že toto vyhoštění má vliv na samotnou organizaci, ale ptám se, zali eh, můžete tuto mezeru nějak pokrýt. Já si myslím, že musíme jít nad rámec pouhých prohlášení. Všichni už jsme přednesli sérii prohlášení, my už roky přicházíme s různými prohlášeními a různě se provoláváme a obracíme na různé strany a kolikrát si tato prohlášení protiřečí. Myslím si, že musíme přejít ze slov k činům a musíme začít jednat. Nemůžeme dovolit, aby situace zůstala neměná. A co je pro mě zásadní, je udělat konkrétní krok. Na jedné straně mi činí starosti nárůst násilí a na druhé straně vidíme, jaký vliv to má na lidskoprávní aktivisty a na organizace. Já bych chtěla vědět, jak se vaše organizace pokusí napravit tuto situaci a pokud to bude vůbec možné a jestli vůbec můžeme pokračovat eh, ve vaší práci. Irina, prosím. Velmi stručně. Nechám i prostor kolegům. Nejdříve bych vám chtěla poděkovat a abych zareagovala na to, co řekla kolegyně Isabel Wismar. Já jsem mnoho let eh, pracovala nejen jako uh, Eh, něm, eh, německá státní příslušnice, ale jako eh, britská poslankyně, tak jsem pracovala v oblasti boje proti antisemitismu v rámci OSN a já jsem přesvědčena, že porušování lidských práv ze strany konkrétní vlády, tak to vlastně přispívá k rasismu a k antisemitismu. A i z tohoto ohledu je naší povinností pracovat a tuto situaci řešit. A jak vy jste řekl správně, eh, mm, znovu resetovat náš přístup k této otázce v Izraeli. Vy si myslíte, že změna v izraelské vládě povede ke potenciálně zlepšení situace, anebo zali existují skupiny v rámci izraelského obyvatelstva, které by mohly pokračovat v dialogu a zali by to mohli být naši partneři v tomto konkrétním boji. Děkuji. Děkuji za to, že jste přišel eh, mezi nás. Pane Šakire, eh, je pro nás velkou ctí vás osobně vidět minulý srpen jsem eh, navštívila eh, vaši eh, zemi společně s Dánskou církevní organizací. Byli jsme na okupovaném území západního břehu Jordán, No a zúčastnilo se této mise několik nevládních organizací a zjistili jsme, že se stále zvyšuje nátlak na Palestince. Já jsem na vlastní oči viděla, jak je důležitá úloha nevládních organizací při podpoře potřebných. Také jsme viděli, že v Palestíně, v Izraeli se vyvíjí velký nátlak na eh, nevládní organizaci. V roce 2016 eh, vyšla legislativa, eh, která se týká nevládních organizací a vlastně tímto se umožní zakročit proti organizacím, které nejsou vládě pohodlné. A pokud nevládní organizace hovoří svobodně, tak to má pro ně negativní dopad, tím pádem se nevládní organizace bojí vystoupit. A Eh, samozřejmě to vede k tomu, že nevládní organizace se potom těžko dostávají do eh, Izraeli a existují zákazy eh, pro nevládní organizace, aby šly do Gázy. Restriktivní legislativa a vládní politika je navázána také na pomlouvačné kampaně a dochází k delikimitizaci. A my to vidíme i tedy v Evropě v případě nacionalistických hnutí. Evropa je proti takovéto reakcionářské politice. My jsme přesvědčeni, že nevládní organizace jsou ve středobodu jakékoliv svobodné společnosti a my jim pomůžeme pozvednout hlas. A to je proč ehm, Evropská služba pro vnější činnost musí eh, zintenzivnit svou podporu eh, pro nevládní organizace v eh, Palestině, v Izraeli prostřednictvím finančních nástrojů pro demokracii, pro lidská práva. Bohužel, pane Šakire, eh, vaše eh, situace je symbolická pro stále se zmenšující prostor pro lidskoprávní aktivisty. A vidíme, že politická agenda Izraele eh, stále více omezuje a palestince a mírový proces. A já bych se chtěla zeptat, jak může prakticky Evropská unie pomoci panu Shakirovi osobně a jak může pomoci palestinským lidskoprávním aktivistům po celém světě. Eh, vy jste nás eh, požádal o podporu, eh, pokud jde o to rozhodnutí deportace vaší osoby a to je, myslím, dobrý startovací bod. Pokud jde o politiku s Izraelem, tak jak může EU pomoci, eh, ať když už eh, nemůžeme pomoci v mírovém procesu, tak co se týče okupace? Eh, Betino, prosím. Vítáme vás, pane Šakire. Jsme rádi, že jste přišel mezi nás. Já budu hovořit německy. teď ta situace s Human Rights Watch ukazuje, v jak problematické situaci se země nachází. Já si myslím, že tady eh, se nikdy nemůže jednat o, o demokracii, protože to není v souladu s zásady, se zásadami demokracie a my vám velmi děkujeme za to, co v této oblasti děláte. Stejně tak jako Evropská unie, eh, která podporuje řešení dvou států, tak Evropská unie nebude nikdy akceptovat, aby byly občané druhé kategorie, eh, tak jak jste to vy nyní právě popsal. A chtěla bych se připojit eh, ke kolegům. Ano, eh, samozřejmě Evropa má historickou odpovědnost za bezpečnost situace eh, obyvatel Izraele. Já doma ve svém parlamentu jsem vždy žádala o připomínání této kultury v oblasti Steiermarku. Já si myslím, ale že e, toto je jediné místo, kde můžeme zaručit bezpečnost. A tak, jak řekl e, zavražděný e, rabín, že toto je jediné řešení. A nás tedy velmi bolí, když vidíme, že tato cesta skutečně neexistuje. A nyní bych měla tři krátké dotazy. Nedávno jsem byla v Izraeli a tam jsem se sešla se zástupcem vlády a také s nevládními organizacemi. Dozvěděla jsem se, eh, eh, jak to tam vypadá a tématem byly osady. A já se ptám, eh, pokud jde o stavění osad, protože to už je fakt, tak je vůbec možné ještě řešení dvou států, anebo ta skutečnost je taková, že eh, vlastně toto řešení už vlastně žádnou možností není. A potom eh, druhý dotaz, tedy ta útočná, eh, ten útok Turecka na severu Sýrie, jaký vliv to má na Izrael a potom ještě bych chtěla vědět, jaký dopad má to, že eh, Trump změnil svou politiku, jaký vliv eh, to má na místní obyvatelstvo, na eh, strach izraelských občanů a palestinských občanů. Takže jaký názor mají tito obyvatelé na Trumpovou politiku? Pan Wormet? Pane Mohamede, máte slovo? Vítejte v Evropském parlamentu. Já jsem vždy zastával princip, že žádný stát by neměl zanedbávat domácí úkoly, co se týče lidských práv, to včetně Velké Británie. My vždy potřebujeme kri- naši kritické um, prá- přátelé ze zahraničí, aby nám ukázali na problémy. A my, to, co říkáte, to je vlastně krok zpátky a to musíme jasně zdůraznit. Vy jste zmínil dvě věci. Ehm, jednak ehm, mírový proces vlastně v reálu vedl k jednomu státu. A dopředu tedy, když se podíváte, jak vidíte lidská práva v tomto jednom státě? Ehm, aktivisté za lidská práva, jako jste vy. Jaké bychom my měli mít priority pokud to řešení dvou států, o kterém mluvíme 20 let, tak už není reálné a máme jeden stát, tak za co bychom měli dělat kampaň, co bychom měli prosazovat? Pan Veňan? Ano, to je jenom prostě eh, pokračování těch dvou předchozích otázek. My jsme mluvili, no moje strana, my jsme pro dva státy, ale prakticky do jaké míry je to stále ještě možné ehm, vytvořit nějaké nebo dohodnout nějaké výměny půdy třeba. Pokud by se to povedlo, tak by musely být kompenzované. A to, co jsme byli svědkem u těch osad, to zabírání půdy spíše než tedy kompenzace, Eh, povinná, eh, povinné výkupy. To musí skončit. Je možné najít cestu um, výměny půdy, které by um, ehm, možnilo řešení dvou států, pokud by byla v Izraeli vláda, která by byla více přístupná kompromisu. Pokud tomu tak není, tak pokud dospějeme tedy k řádnému řešení toho státu, tak bych navrhoval, když se podíváme na to, co se děje v zemích jako Jižní Afrika, tak to skončí eh, jako, eh, řeš, jako jeden stát, jedna osoba, jeden hlas, tak pak by se dalo navrhnout říci Izraeli, že by se jim to tolik nelíbilo, než eh, ty, ta dvě řešení. Takže to jsou ty dvě poslední otázky, které jsou vlastně stejná otázka. A k tomu eh, jsem přidal některé další témata k diskusi. Takže já mám také otázku na Omara. Já se zeptám francouzsky. My máme kontext, kdy můžeme, jsme Evropané, můžeme být eh, poslanci a aktivisté, ale především jsme poslanci. To znamená, že jsme tady zodpovědní za respektování zákona a kontrola i respektování práva. Jsou tady mezinárodní úmluvy na úrovni OSN, kde je EU eh, e smluvní stranou a které stanoví, že kolonie jsou nelegální. To je mezinárodní právo a my jsme tady proto, abychom právo respektovali teď se toto právo porušuje jednak Spojenými státy, jednak Izraelem. Co my, jaká je naše možnost jako Evropanů vrátit se tedy, ke jsou naše možnosti k respektování eh, práva, jaké nástroje k tomu máme? My máme na jeden důležitý nástroj a to je asociační dohoda s Izraelem, která předpokládá, že Izrael a Evropská unie budou respektovat některé věci, kde um, právo eh, eh, podle zákona a evropského práva. Evropský soudní dvůr, co se týče označování produktů z kolonií, eh, o tom rozhodl. Co doporučujete jako Organizace pro lidská práva tomuto parlamentu, proto aby Evropský parlament a národní parlamenty, protože i členské státy musí respektovat právo, co doporučujete jako mm, e, instituci podle mezinárodního práva parla, Evropskému parlamentu, aby platila lo evropské a mezinárodní právo. Děkuji vám za přivítání a, a skutečně zajímavé otázky na různá témata. Několik obecných připomínek, protože je tady několik kategorií otázek a já se pokusím je zodpovědět. Co se týče řešení, které někteří z vás zmínili, tak já chci říci, že když lidé diskutují o řešení dvou států a Human Rights Watch eh, k tomu nemá tedy stanovisko. Když ale lidé mluví o dvou státech a řešení dvou států, tak zapomínají, co je problém. Řešení obvykle řeší problém. A tady je téměř jakoby problém se stal je absencí mm, řešení dvou států, nikoli eh, diskriminační systém, který, ke kterému eh, jsou, je spalenci nerovně zakázeno a ty nelegální osady. Eh, to ty dva státy, dvou států se stalo vlastně výrazem bez významu. Může to být výsledek, který nebude řešení, ty dva státy. Teď máme jeden stát, to je výsledek, ale nikoli řešení. Nechci se, omlouvám se, že k tomu přistupuju takto terminologicky, ale je mnoho možných řešení, včetně těch, které jste zmínili. Ale žádné z nich Eh, které není založeno na důstojnosti a lidských právech Izraelců i Palestinců. A součástí problému s, eh, s tím narrativem mírového procesu, to je jako kdyby problém byl no, ne, nedostatek jednání. Můžete mít jednání, kolik chcete, ale nedonutí to všechny strany, aby přestali zneužívat lidská práva. My jako mezinárodní komunita musíme změnit pobídky abychom donutili ty strany najít politické řešení. Jako třeba zákaz, eh, věci jako zákaz cestování pro dva miliony lidí v Gaze nemůže čekat na nějaké budoucí řešení. Porušování lidských práv palestinců také nemůže čekat na nějaké řešení. Realita je, že Izrael nyní v podstatě zabíjí perspektivu dvou států má v podstatě tři možnosti. Jednak masová expulze palestinců, což by neměl tolerovat žádný člověk na zemi. Jednak rovné, rovná práva pro všechny, což Izrael nemá úmyslu. A za třetí je apartheid. A tam už vlastně jsme. Možná dnes. Izrael nechtěl eh, řešit, eh, hledat nebo činit tato obtížná rozhodnutí. Chtějí mít koláč a jíst ho. Není to, nejsou to osady, je to sporné území. Nechtějí dát palestincům základní lidská práva, které by měly, i kdyby byly pod izraelskou kontrolou. My jsme daleko od politického řešení. Naším úkolem musí být donutit ti, kteří poučují lidská práva, aby se položili obtížné otázky a hledali řešení. Několik lidí se zeptalo, co žádám. Já žádám jedno, eh, jaksi, eh, koordinované mezinárodní úsilí. Několik praktických příkladů. Jednak my všichni bychom měli podpořit Vysokého komisaře OSN pro lidská práva, zveřejnit databáze podniků, které pra, eh, fungují v těch nelegálních osadách. Není to BDS, eh, není to tlak, je to transparentnost. Stejně jako eh, to bylo u Myanmaru, Měli bychom vědět, jaké firmy porušují a vlastně mají zisky z těch nelegálních osad. To je transparentnost. Dále tento orgán by měl podpořit Mezinárodní trestní tribunál a státního zástupce, úřad eh, tedy eh, prokurátora, zda, který eh, řeší, zda neotevřít šetření zločinů v obou stran. Nezávislost tohoto úřadu je kritická pro mezinárodní spravedlnost. Ale Evropský soudní dvůr před několika týdny připomněl, že je právní povinností evropských zemí neskrývat eh, zboží vyrobené v těch osadách jako Made in Israel. To jsou doporučení, které mnoho zemí v Evropě neimplementovalo. To není bojkot, to jsou spotřebitelské informace. Spotřebitel by měl vědět, zda ty produkce jsou, produkty jsou z Izraele nebo od nelegálních osad. Pak tady musí být odpovědnost za zneužívání lidských práv, musí být vyšetřování, včetně toho, co se stalo v Gaze. Každý stát musí splnit svůj závazek a neuznávat izraelskou suverenitu nad těmi osadami. To je tedy mnoho možností. Eh, které jsou mnohem důležitější, než se držet nějakého sloganu politického řešení, který je zcela odpoutaný od reality. Vy, co jste řekli, že jste tam byli, tak jste si slyšeli to tež. My, co jsme tam zdaleka, nediskutujeme eh, řešení, ale musíme se posunout v oblasti lidských práv. K těm konkrétnějším otázkám, co se týče role palestinců, stojí za to říct, že palestinské orgány se také účastnili mm, závažného porušování lidských práv jako Hamas v Gaze, to mm, jako mučení, eh, odstře- eh, vypalování raket na izraelské obyvatele. Takže ani oni také nejsou vyňati z toho, o čem mluvím. Když jsem měl možnost tam cestovat, tak jsem prosazoval nebo přesvědčoval mnoho členských zemí, aby eh, ohledně financování některých jednotek palestinských bezpečnostních sil. Především musíme zajistit ale, že nepřispíváme nepřímo k porušováním práv. Ehm, právo na bezpečnost. Všichni, včetně Izraelců, mají právo na bezpečnost, ale politika v Gázáni není založena na bezpečnosti to je prostě zákaz všech, aby cestovali ven i dovnitř. Eh, kromě humanitárních případů. Takže třeba někdo může odjet na operaci, ale o týden později už nemůže odjet třeba na konferenci. A eh, nebo zboží. Izrael tam umožňoval, tam dovoloval hm, prodávat pouze rajčata a lilek a nikoli další druhy zeleniny. Takže to je různá, různé formy diskriminace. B- bezpečnost. E- pokud řekne, že zakazuje tyto, e- těmto lidem vstup z bezpečnostním důvodům, tak tu politiku nemůžeme spochybňovat. Jenom ten konkrétní případ. Cestování z Gazy v roce 2018 to bylo 1% cestování z Izraele. Gaza je o 24% menší než v roce 1994. 80% eh, lidí žije z humanitární pomoci. A toto je umělá politika, to je politika izraelské armády, která to implementuje, tu politiku. My jsme řešili otázku tedy činů. Human Rights Watch bude pracovat dál a vy se jistě budete dívat na naše stránky. Máme tam tým na místě pod mým vedením. My jsme známí jako Human Rights Watch. V zemích, které nám odmítají vstup, já mám zakázáno jet do Egypta, Sýrie a Bahrajnu. A ty vlády stejně nezastavily naši práci. A nezastavíme práci ani v Izraeli a Palestině. Takže toho si buďte vědomi. Co se týče změny izraelské vlády, tak stojí za to konstatovat, že i když eh, v posled, při posledních volbách tam byla debata, co se týče některých rys, tendencí antidemokratických Netanyahu vlády. Bohužel to nebyla konver, eh, konzerva, eh, konverzace o vojenské vládě, nad vládě nad miliony palestinců. Ten hlavní vyzývatel Netanyahu vlastně podpořil moji deportaci. Většina, možná 90 ze 100 nebude ani používat výraz okupace, takže to musíme vidět jasně. Důvod e, útoku na, lidské, na aktivisty lidských práv je, že z USA dali zelenou zneužívat lidský práv. Politická scéna to nespochybňuje, mají v, v podstatě vám jako Evropě řekli, že prostě víme, že nebudete nic dělat. Takže kdo tedy zbývá? Jenom zastánci lidských práv. A proto utočí. Hledně podpory, tak tady už jsem zmínil některá konkrétní doporučení a mm, chci, abyste se sešli tedy s obhájit palestinskými obhájci lidských práv a vyslechli jejich perspektivu mohu říci, že to jsou skutečně inspirující, jsou to neuvěřitelní lidé. Já mám naději, vlastně oni mi dávají naději do budoucna. A vy e, to jistě také navštívíte. Dále toto rozhodnutí, že nekompatibilní s demokracií, dovolte, abych dodal, že demokracie nedeportují obhájce práv nemají politické zkoušky, mm, testy toho, kdo může vstoupit do země. Nerozhodují o milionech lidí, kteří nemají žádná politická občanská práva. Kolega, jak řekl jeden můj kolega, e, to je právo e, vláda lidu, nikoli jednoho národa nad jiným. Myslím, že z toho, co jsem, co, co udělala eh, americká administrativa, tak vlastně potvrdila mezinárodní koncensus, co se týče ilegálnosti osad, palestinských uprchlíků, útoků na obhájce lidských práv, nezákonnost Trumpa, Netanyahu a jejich eh, vlád, která jasně ukázala, jak eh, si svět stojí. A teď s tím musíme něco udělat. Uvidíme, co se děje, bude dít pak k těm dvou státům nebo jednomu státu. Jak jsem řekl, tak eh, Human Rights Watch nemá tedy na to názor, ale dokud nebude politické řešení, kde se, na kterém se shodnou, tak všichni lidé mají stejná práva. To znamená, že pokud dá Izrael občanská práva vlastním občanům, které jsou na jedné straně, tak je musí dát i palestincům. Pokud může eh, zajistit 24 hodin elektřiny, tak jedním lidem tak to musí poskytnout i v Gaze. On, to, on kontroluje ty oblasti 52 let nebo 70 let. Ne, tato diskriminace, která tam je, nemá logiku. Merci beaucoup. Je vais donner la parole au service d'action extérieure. Děkuji a dám, službu, dám slovo zástupci eh, SVČ. Eh, děkuji, paní předsedkyně, děkuji Omaru Šaky Rovi za eh, vystoupení. My jsme spolupracovali a sledovali eh, zprávy Human Rights Watch, eh, konkrétně samozřejmě i tento případ Izrael-Palestína. Většina interakce s panem Šakírem byla osobně s vámi před několika lety, když šlo o poškozování práv palestinců ze strany Mm, eh, Izraelců. Setkali jsme se v únoru, teď se setkáme ještě odpoledne a budeme mít eh, zástup, eh, meeting zástupců 28 členských států taky dnes odpoledne. A já jsem zaznamenal váš poukaz, nebo to, co jste poukázal, ty, ohledně současné situace a rovněž jsem sledoval přítomnost eh, na soudu, jednání soudu, dále eh, reakci 28 eh, velvyslanectví v Tel Avivu. V Tel Avivu hovořil jsem s nimi minulý měsíc a rovněž se k tomu vyjádřil vysoký zástupce zde v Evropě. Samozřejmě, jak říkala paní předsedkyně, spousta eh, poslanců, kteří zde jsou přítomni, podporují lidská práva a jejich dodržování, protože eh, to je zásadní věc. Stejně tak oceňujeme a podporujeme práci Human Rights Watch. Velmi jasně eh, se to, to bylo vyjádřeno v našich konstatováních která byla publikována a týká se to i organizací, eh, která, eh, které chrání lidská práva, včetně organizací, které působí na palestinském eh, a izraelském území. Žádáte, abychom podpořili to, aby Izrael zrušil své rozhodnutí a dovol, povolil vám návrat. Já bych řek, rád řekl, že toto jsme učinili a Evropská unie podporuje eh, Organizace pro ochranu lidských práv v Izraeli i přes eh, mnoho útoků právě na tyto eh, na tuto podporu. Děkuji vám. Eh, děkuji vám, pane Šakire, za tuto výměnu názorů. Eh, doufáme, že dostanete povolení se vrátit a že budete moci pokračovat ve své práci eh, v Izraeli a v Palestině, protože potřebujeme, abychom tam měli Human Rights Watch přímo v terénu. Tak děkuji vám za vaši práci. On va passer au... A přejdeme k poslednímu bodu, který máme na dopoledním pořadu jednání. Je to zpráva týkající se eh, mise do New Yorku a Washingtonu. A eh, kdo nám podá tu eh, zprávu, možná Irina, já jsem sama se nemohla e, účastnit celé té mise. Teď počkáme jenom e, pár minut, až se všichni přeskupí, až odejdou ti, co odcházejí. Okay, so so Irina. Takže Irino, eh, promiňte, máš slovo. Takže eh, prosím tě, ty nás informuj, to je úplně v pořádku. So, once we have... Já jsem vás chtěla informovat o společné misi AFETu 2 a SEDE do eh, eh, sídla OSN a do kongresu od 27. Eh, eh, listopadu do 2. Eh, listopadu. Měli byla s členem, sedm členů z pěti politických skupin. Já jsem byla zástupkyně druhá. By, účastnili jsme se konkrétních schůzí a velmi rychle budu informovat o závěrech které jsem si přinesla z jednotlivých e, schůzí nebo setkání a velmi ráda pohovořím podrobněji, pokud vás bude zajímat kterýkoliv z těch, kterékoliv z těchto setkání. Hlavní věc, kterou si tam odsaď, odsud odnáším a z OSN, které jsme navštívili první, byla krize mezinárodního liberálního světového pořádku. Měli jsme velký pocit, že vakuum, které zůstalo při, poté, co Spojené státy odešly z mnoha mezinárodních a multilaterálních for, především z Rady pro lidská práva, dává příležitost autoritárním režimům, jako je Rusko a Čína, aby toto vákuum zaplnili a e, tyto režimy to tak už dělají na různých místech a byly někde i úspěšné. Dnes se zdá, že eh, je nej, to nejvýraznější záležitost multilateralismu na světě. Eh, dále eh, to konstatování Spojených států o globálním zmenšování. Globální síly jsou paralizovány. E pět členských států spolupracuje efektivně, je vidět jako skupina, ale každopádně nevíme, kolik e, členů jako Evropská unie budeme e, mít do budoucna. Možná, že budeme v tomto smyslu redukováni na jedno, jednu jednotku a budeme mít problém. Pan na základě toho, co pan Trump říkal, eh, ztracíme eh, půdu v oblasti eh, lidských práv a pan Almeida, velvyslanec Spojených států do u, nebo v OSN může být méně arrogantní. Každopádně pan Trump vyslal špatný signál Eh, začali jsme tedy návštěvu eh, do OSN u, pan, u pana Mohameda eh, Magna a setkali jsme s, a hovořili jsme o klimatické akci a multilateralismu. Hovořilo se také o partnerství s Evropským parlamentem. Potom jsme se setkali s generálním tajemníkem Antonio Gutierrezem, to bylo velmi zajímavé setkání a myslím, že bylo vynikající, že jsme s ním mohli hovořit. E, podpořili jsme e, snahu o větší multilateralismus a e, o lidská práva a on tady to podpořil a byla to zajímavá debata. Nedodržování lidských práv je jedním z mnoha faktorů, které jsme den, které, jak jsme dnes viděli, přispívají eh, k terorismu a eh, Dodržování lidských práv je důležitou součástí boje proti terorismu. Terorismus bylo jedno z témat, o kterých se hodně hovořilo v souvislosti s, s lidskými právy. On hovořil, že lidská práva musí být součástí jakéhokoliv boje proti eh, terorismu. Hovořil o, snižuj, o zmenšujícím se eh, prostoru pro eh, občanské organizace a o nutnosti dodržování dodržování lidských práv. Řekl další, mnoho dalších věcí a toto byly hlavní věci, tedy týkající se uh, lidských práv. A e, pak dám slovo své kolegyně Isabel dos Santos a možná i tobě, abys e, pohovořila. Společně e, e, jsme se také setkali e, s eh, náměstkem eh, státního tajemníka pro eh, Latinskou Ameriku a pro demokracii, lidská práva a práci. Jonathan Kohn a Janice Charis byli zástupci Spojených států, kteří hovořili o lidských práv, eh, právech eh, po té, co eh, se Spojené státy stáhly z Rady pro lidská práva. Paní Jenny se zmiňovala o úrovních lidských práv, teď je to určitá obava týkající se toho. Mluvilo se o tom, že z hlediska Spojených států je potřeba situaci sledovat a že bylo špatné, když byla zvolena Venezuela nebo bylo hlasováno ve prospěch Venezuely, která se stala součástí. Dále se hovořilo o Sacharově eh, ceně a, eh, a lidských právech v Číně a v Saudské Arabie. Setkali jsme se se zástupcem pro antiterorismus eh, tam nebylo nic zvláštního, pokud jde o lidská práva. Potom jsme měli eh, dílčí setkání eh, s Aně Skalamár, to byli jenom členové našeho podvýboru pro lidská práva. Dnes se s ní odpoledne setkáme. Teď nebudu zacházet do detailů. To bylo velmi důležité a setkání, které nám osvětlilo mnoho věcí. Eh, paní Kalamár hovořila o čtyřech zprávách, které dokončila o ženách, menšinách, eh, právech eh, migrantů a o nezákonných a svévolných popravách. Pak potom jsme se setkali s mezinárodní, s Richardem Gaunem, zástupcem Mezinárodní rady. A dále se s delegací, ne s indickou delegací eh, u, v OSN s velvyslancem Rudinem. Eh, tam byla diskuse o spoustě témat, eh, mimo jiné o situaci v Kašmíru. a jak bych to řekla, byla co nejotevřenější, jak to šlo v kontextu této konkrétní návštěvy. A e, bylo pozvání pro všechny zainteresované, dát přístup, e, ne, vyzvali jsme Eh, eh, umožnit eh, přístup všem zainteresovaným do Kašmíru a Dželahu. Toto se uskutečnilo jenom do 28., čili bylo málo času. Dále jsme se setkali s tajemníkem výboru pro kulturu a humanitární věci. To byla velmi zajímavá e, diskuse o tématech jako role soukromého sektoru, regulace, e, migrace a e, tedy pakt o migraci a další takové ty nenávistné projevy, které které, kterými jsme, kterých jsme svědky. Se zástupci Rady eh, bezpečnosti se hovořilo, to bylo zajímavé pro zástupce AFETu, ani eh, ne tak pro nás, pokud jde o lidská práva, to tam nebylo, byla to velmi eh, nabitá agenda. Dále jsme se setkali s Kamilou Petern o sexuálním násilí v konfliktech, to bylo velmi, velmi zajímavé setkání, které se překrývalo, pokud jde o témata e, a e, i zahrnuje program, který si tento e, výbor stanovil pro příští rok. Paní Peten konkrétně se zmiňovala o vetu USA, nebo o tom hrozícím vetu týkajícím se rezoluce o ženách, konkrétně rezoluce 2467 o sexuálním násilí v konfliktech. Velmi ji mrzelo, mrzeli, eh, že tam nejsou žádné zmínky o reproduktivním zdraví a eh, potratech. Hovořili jsme o roli Evropské unie, která v tomto smyslu funguje a o pokračujícím dialogu s paní Peten, myslím si, že eh, opravdu tomuto bychom se měli věnovat i nadále. A nakonec jsme se setkali v eh, OSN se generálním tajemníkem eh, Markem Loulokem, to je tajemník pro koordinaci a eh, lidská práva eh, v kontek- a hovořili jsme o lidských právech v kontextu eh, přírodních katastrof a klimatické změny. Potom jsme přejeli do Washingtonu, DC, kde jsme měli řadu schůzek zase a kde nás prováděl vynikající šéf delegace Stavras Demiditis a Josef, eh, tedy eh, šéf delegace EU. Setkali jsme s nimi v jejich eh, kanceláři a ty schůzky byly rozděleny mezi tři výbory a náš podvýbor paní Dos Santos, Izabela a já jsme tam byli sami, setkali jsme se se třemi kongresmankami. E, Izabel měla e, další setkání, které se uskutečnilo paralelně, takže e, my jsme se, Izabel a já, setkali s Dianou Presley, demokratkou, všechny to byly demokratky. Eh, Diana Presley byla z Massachusetts a ona je první eh, černoškou v bostonské radě, velmi výmluvná kongresmanka. Eh, někteří z vás si mohou pamatovat jako z, představitelku té skupiny Skvot, která velmi eh, se eh, obořila na pana eh, Trumpa. Hovoři, ve, hovořilo se o zrušení, nebo pokud šlo o zrušení trestu smrti ve Spojených státech. A zmiňovalo se tam znovu zavedení roz, trestu smrti na federální úrovni a když jsme hovořili eh, s paní mm, kongresmankou, tak bylo ještě pořád pět lidí na seznamu eh, odsouzených k smrti na federální úrovni. Eh, zaznělo pozvání ke společné práci a my jsme vyzvali paní Presly, nebo pozvali paní Presly, aby k nám promluvila další rok. Veronika Escobar je další demokratka z El Paso, se, eh, s tou jsme také mluvili. A konkrétně jsme hovořili o situaci eh, na těch, eh, v těch táborech na Mexicko, eh, Americ, eh, na hranici mezi Mexikem a Spojenými státy, o tom, jak tam lidi žijí. Změnili jsme také první misi v únoru příštího roku a myslím si, že s paní Escobar to bylo velmi dojemné setkání až jsme plakali při popisu situace rodin, které tam žijí rozdělené pět tisíc dalších rodin je eh, takto rozděleno, je, eh, nebo pět tisíc víc, než bylo ohlášeno a paní eh, Escobar mm, by byla ráda, kdyby naše mise navštívila El Paso. Dále Debbie Kilbar je demokratka z Michiganu, to byla ta třetí kongresmanka, se kterou jsme hovořili především o ženských o právech žen a lidských právech, o domácím násilí. Ona je velmi proaktivní a velmi je ve prospěch institucionálnějšího Eh, řešení a eh, tohoto problému a spolupráce mezi parlamentem a kongresem. Pak jsme měli zajímavé, eh, zajímavý oběd se zástupci organizací pro lidská práva a neziskových organizacích. Tam jsme hovořili o trestu smrti, o lidských právech, o desinformacích, fake news, migraci a uprchlících a každá z těchto organizací pro lidská práva, například Freedom House, ale také akademické instituce, například mm, American School of Law, eh, Study eh, for Technology a další eh, instituce se velmi zajímaly o tyto věci, tak pokud máte nějaké konkrétní otázky, můžeme vám dát kontakt a můžete získat podrobnější informace. Odpoledne bylo úplně, eh, úplným opakem dopoledne. Eh, měli jsme řadu společných setkání, včetně Eh, setkání s Klabem Pricem, což byl státní sekretariát pro evropské záležitosti a setkali jsme se taky se zvláštním zástupcem pro Venezuelu. Zde jsme hovořili o řadě eh, věcí týkajících se lidských práv ve Venezuele. Dále jsme hovořili s Markem Murphy, který je eh, náměstek pro obranu a bezpečnost a hovořili jsme se samým Parkerem, který je eh, seniorním poradcem pro záležitosti Iránu a eh, velmi důležité je, že jsme se setkali se skupinou Jewel Mercury, což je skupina, která pracuje, což je vlastně muž, ředitel, který eh, funguje v organizaci, která se zabývá ženskými záležitostmi a politikou Spojených států a Evropy v této oblasti. Eh, zaměřuje se na otázky týkající se potratů a eh, politik v této oblasti, které se navzájem překrývají. Také jsme se setkali s ředitelem kanceláře pro bezpečnost vyznání Dana Dell a Stacy Bernard eh, eh, zástupcem eh, ředitele. Tam bylo velmi zajímavé si poslechnout, co říkali o svých různých iniciativách, včetně výroční zprávy týkající se náboženské svobody pokud budete mít zájem, mohu o tom hovořit podrobněji. A pak jsme také hovořili s Robertem Destru, který přijede 9. prosince. On je eh, asistentem státního tajemníka pro lidská práva a eh, práci a eh, setkali, hovořil o situaci na mexické hranici. Eh, eh, uděl, eh, bylo, zazněly určité otázky, na které ještě nebyla otázka. Hovořilo se o Číně, Iránu, Sudánu konkrétně a my jsme mu položili otázku týkající se Saudské Arábie. V tomto případě jsme s odpovědí nebyli spokojeni. Hovořilo se o takzvaném globálním zákoně Magnický Eh, o kterém se taky hovořilo v Evropské radě. A on potvořil, že si myslí, že to je velmi efektivní nástroj. A nakonec jsme hovořili i o situaci v severní Sýrii. A eh, poslední setkání do Spojených států bylo setkání se dvěma venezuelskými opozičními bývalými poslanci Miguel eh, Pizarro a Juan Magnesmela, kteří jsou ze dvou eh, opozičních různých stran ve Venezuele. Byla to velmi zajímavá výměna názorů, která předpokládám bude dále pokračovat. A z této konverzace jsem si odnesla eh, roli členských států, Evrop- eh, nebo konstatování o roli členských států Evropské unie, která poskytuje útočiště lidem i e, prostředkům. Hovor, přesřilo se především o Španělsku a o spoustě e, peněz, které e, přicházejí do Venezuely ve prospěch Madurovy vlády v eurech, nikoli v dolarech a právě v této souvislosti se hovořilo o globálním zákonu magnický, což by mohl být dobrý nástroj, aby se přerušil tok těchto peněz. A e, tím bych skončila. Dívám se na naší předsedkyně Ana Izabel, které možná dodají něco k tomu, co jsem zapomněla. Something or... Your... Izabel, chcete něco dodat? Ne, vaše zpráva byla tak podrobná, že k tomu nemám co dodat. Děkuji. Eh, děkuji, Irino. Děkuji za zprávu. Um, myslím, že tady není. Um, je tady poměrně dost tedy následných kroků, um, například priority, které byly definovány na začátku roku 20, na začátku roku 2021. Bylo rozhodnuto mezi námi tedy o mm, ke hranici USA-Mexiko a respektování uh, lidských práv a práv migrantů na hranici. Takže je důležité efektivně to sledovat dál a také důležité um, um, sledovat také situaci dětí v eh, ohrožených oblastech, oblastech konfliktů. To je práce tedy Rady bezpečnosti, která nám umožňuje pracovat na tématech, které se týkají Evropy, otázky dětí v Sýrii například. A tady by bylo zajímavé sledovat spolupráci s touto skupinou pracovní rady bezpečnosti. Mm, také tady otázka posilování našich vztahů s členy kongresu a v souvislosti také násilí na ženách, kdy evropské standardy v oblasti ženských práv zůstaly také e, mezinárodními standardy v souvislosti ve spolupráci se členy kongresu, kteří to sdílí, protože otázka legálnosti a přístupu žen na k reprodukčnímu vzdělání a zdraví je spochybňováno na celém světě a proto je důležité mít spojence a dále spolupracovat. Pak eh, po setkání s Veronikou Escobar, to je také, to je také důležitým kontaktním bodem, eh, co se týče eh, kroku na mexické hranice. Pak je, eh, je tady otázka čtyř eh, případů, které jsou u soudu při očekávání trestu smrti. To je samozřejmě také eh, otázka pro budoucnost. Isabel Isler tady není. Děkujeme tedy za poskytnutou zprávu. Mm. Máme tady společné body s výborem DEVEK situaci a ochraně osob eh, vyhnaných z domova na celém světě. Eh, ta schůze proběhla eh, zde. Ne. Ta schůze eh, teda proběhne v PHS, takže to bude společná schůze. Děkuji.